2015 mandáty kolegyně paní Karolina Grás, pan Drhánc, pana Stefana Maulu a pana Nikolase Chontise a také pana Auke Silstra ověřil a navrhl, abychom eh, jejich mandáty eh, prohlásili za platné. Co se týče paní Podně Grans van der Heinz od 9.7. s účinkem, od pana Maulu od 13. července, pro pana Chountisa s účinkem od 12 a u pana Silstra od 1.9. Já teď navrhuji, abychom jejich mandáty prohlásili za platné. Má někdo něco proti? Ne. Tímto je potvrzena platnost jejich mandátů. Odpovědající francouzské orgány